Okay, friends, welcome back uh, to Brussels. Dobrý den, přátelé, vítejte znovu v Bruselu a začneme přijetím pořadu jednání. Můžeme ho přijmout bez změn, ano, a potom přejdeme k bodu dvě. Oznámení předsedy a tlumočení dnes bude ve všech jazycích s výjimkou malčtiny, bulharštiny a chorvačtiny. Bulharština bude ve středu odpoledne k dispozici, když tady bude bulharský ministr Biser Petkov. A pokud jde o návštěvnické skupiny, tak bude skupina 21 studentů překladatelství z DG Trat v Lucembursku a zúčastní se naší schůze výboru eh, pro zaměstnanost ve středu odpoledne. A potom schválení eh, zápisu z jednání 27. 28. listopadu. K tomu nikdo nic neměl. Takže tím přecházíme k bodu čtyři. pořadu jednání. Tím je zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. My jsme minule, když jsme se setkali, hovořili o vysílání pracovníků. Dnes nemáme nic eh, nového. Dnes večer bude schůze, kde bude trialog o vysílání s dalšími institucemi a bude to už pátý trialog o vysílání pracovníků. A nyní tedy se dostáváme k bodu 5 našeho pořadu jednání, kterým je ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům v práci a je to už druhá várka a nyní se dostáváme k důležité části, vlastně k té nejdůležitější. Takže bych ráda dala slovo zpravodaji, panu Rolenovi. Máte slovo, prosím. Děkuji předsedkyně. Ano, je to vlastně takzvaný druhý bač eh, revize této směrnice ohledně ochrany pracovníků z hlediska karcinogenních a mutagenních eh, produktů. Chtěl bych vám všem poděkovat za ty různé pozměňovací návr- eh, návrhy. Asi 120 jsem jich dostal. Jsou to pozměňovací návrhy kvalitní. Jednak se týkají tedy návrhu komise, některých aspektů, které jsou tady zajímavé. A chtěl bych při této příležitosti zdůraznit, že je důležité, aby paní Marian Tyson pokračovala v této iniciativě, to znamená oživení této práce ohledně ochrany zaměstnanců před karcinogeny a mutageny. Chci jenom připomenout, že deset let neproběhla žádná změna v této oblasti. Takže je to důležitá věc. A tady hovořím z určité dynamiky, to je určité přání, které tady zaznělo. Prostě eh, navazujeme na něco, eh, byla tady ta první práce, teď jsme v tom druhém, třetím stádiu, třetí se už také profiluje, takže eh, vlastně je tady jakási permanentní revize, která se týká tohoto typu rizika. Já už jsem vysvětlil tu svoji vizi, když jsme diskutovali o té první fázi. To znamená, musíme se opírat o vědeckou práci, ale především a také se musíme opírat o stanovisko sociálních partnerů, to znamená zástupců zaměstnavatelů, odborů, kteří znají realitu, eh, otázky zdraví a také eh, ty možnosti, které existují na úrovni podniků, odvětví. A také, tak jak jsme postupovali v tom prvním případě, bylo by dobré skloubit tu velkou ambici, kterou máme z hlediska ochrany zaměstnanců, s jakýmsi pragmatismem, z hlediska proveditelnosti v těch jednotlivých odvětvích a v podnicích, protože je důležité tady vytvořit legislativu, která by byla použitelná a která by byla také používána. Co se týče těch různých pozměvacích návrhů, které jsem dostal, no, tak za prvé bych řekl, že jednak jsou kvalitní a dále jsou tam věci, které jsou dosti zbíhavé, takže myslím si, že tady můžeme dobře zapracovat na tomto základě. Jistě někteří by chtěli jít dále, chtěli by být přesnější, jiní zase naopak, ale myslím, že se nám podaří dosti jednoduše najít podle mého názoru kompromisy v této oblasti. Jaké jsou tady nejdůležitější body diskuse? To bude bez pochyby otázka jaksi výfukových plynů vznětových motorů. Konstatuji v rámci těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, které jsem dostal, že všichni souhlasí s tím, že se jedná o důležitý problém. Kde jsou rozpory? Ne všichni vnímají stejně Eh, ten přístup k této problematice. Někteří by chtěli mít limity a expoziční hodnoty, které by byly velice zavazující a jiní se domnívají, že bychom měli pokračovat ještě ve studiích a v různých eh, výzkumech, tak abychom mohli co nejrychleji vytvořit závazné limity. A jiní, alespoň to navrhuji já, abychom pracovali na základě těch elementárních uhlíků, jiní zase navrhují složitější přístupy. No, takže já mám pocit, že ta diskuse se bude točit nejvíce kolem této problematiky, ale v každém případě mám pocit, že záměry těch jednotlivých skupin, i když jsou tam malé rozdíly, jsou víceméně eh, stejné, stejného typu každém případě mi připadá důležité v této práci a proto jsem před chvíli hovořil o jisté dynamice. Připadá mi důležité, abychom skutečně navázali na určitou kontinuitu. To znamená, nezastavíme se, budeme pokračovat i dále. A když to říkám, tak eh, dovolte mi, nesmíme prostě přetížit tu lodičku v tomto stádiu. Eh, protože ne, že bychom neměli dostatek ambicí, ale proto, abychom mohli v tomto procesu i v budoucnosti pokračovat, protože tady celá řada látek, eh, které musíme zpracovat eh, v budoucnosti. Takže zítra dostanete řadu návrhů, pozměňovacích návrhů a tento týden budeme moci zahájit diskusy. Pokusíme se rychle pokročit. Proč rychle? protože ten třetí bač se už tady jaksi profiluje a musíme zajistit, aby ta dynamika fungovala dále a abychom nebrzdili tuto dynamiku, která byla eh, spuštěna. Ještě poslední věc, kterou bych chtěl na úvod uvést. Je to přesvědčení, že společně s Maritou jsme velice dobře pracovali a máme výsledky výsledky z hlediska i určité soudržnosti a i z hlediska trialogu. Já si myslím, grosso modo, že více méně eh, budeme mít více méně, budeme stejné osoby kolem stolu s některými výjimkami, takže budeme moci pokračovat ve stejném konstruktivním duchu i budoucnosti. Děkuji. Thank you, Mr. Eh, děkuji vám, pane Rolene. V první řadě bych vám chtěla poděkovat za práci na návrhu zprávy. Je to velmi dobrý základ pro naši diskusy a také bych ráda eh, poděkovala komisi za návrhy. Budeme společně na nich pracovat. A jak vidíte na eh, mých pozměňovacích návrzích a pozměňovacích návrzích stínové zpravodajky, vidíte, že zde je podpora pro pana Rolana týkající se polycyklických aromatických uhlovodíků. Zde je velmi to velmi dobrá možnost, jak vylepšit tuto směrnici. Obecně si myslím, že musíme respektovat ten proces, kterým eh, se komise ubírá, nebo který komise sleduje, pokud ovšem nebudeme mít eh, závažný důvod to nedělat. Protože eh, zde jsou i sociální partneři, kteří sledují tyto omezené hodnoty. A my tady máme základ, na kterém jsme dosud pracovali a který budeme rozvíjet. Samozřejmě všechny návrhy mají také politickou povahu. A znamená to, že se musíme ptát a e, jít do hloubky našich e, priorit. A e, vědecké instituce i sociální partneři nám poslali signál týkající se eh, obecnějších limitů a látek a my jim musíme naslouchat. Nemůžeme dělat jenom čistě svoje vlastní rozhodnutí. Tak tedy já chápu to, co dělá pan eh, Rolen a myslím si, že opravdu tato zpráva je velmi důležitá. A přesně proto také tedy eh, podporuji eh, tuto omezenou přidanou eh, do, hodnotu pro výfukové plyny ze vznětových motorů, jak se o tom zmiňoval pan Rolen. Dále armatické úlovodíky pokrývají vlastně jsou záležitost veškerých motorů a potom máme severskou nebo nordickou expertní skupinu, která se zabývá i e, potravinami a e, nizozemskou skupinu, která se e, zabývá ochranou a bezpečnosti zdraví při práci. Takže my jsme udělali eh, velký kus práce, čekáme, až eh, bude zpráva publikována a od roku 2012 Světová zdravotnická organizace zcela jasně říká, že výfukové plyny ze změnových motorů způsobují, způsobují rakovinu. My máme eh, tomuto vystaveno 5 milionů Evropanů. Máme už důkaz důkazy, které to svědčují, že tyto výfukové plyny jsou škodlivé a proto velmi podporuji pana Rolena v tomto smyslu mm, protože musíme chránit pracující a nyní máme příležitost to opravdu udělat. A nyní tedy bych dala zprávu další stínové zpravodajce, paní McIntyre, zástupkyni EKR. Máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně, pan, paní předsedující a děkuji také našemu zpravodaji panu Rolenovi. Je to součást pokračujícího procesu. My v tom budeme čím dál tím lepší, jak budeme postupovat dál a dál. Já si určitě myslím, že ty limity, které se objevují v návrhu komise, vycházejí z dlouhodobé podrobné práce a z prověrek eh, toho zda je ta legislativa správná a je při přísný proces pro stanovování limitů a myslím, že všichni toto podporujeme. A Eh, to zajišťuje, že vycházíme z důkazů, že se na to díváme, že se díváme na přiměřenost, že ty limity musí být dosažitelné a měřitelné a e, máme cíl snížit počet úmrtí způsobených výfukovými plyny ze vznětových motorů a dalších e, a expozici dalším látkám. To je důležité a samozřejmě také uznáváme úlohu nejlepší praxe a e, dialog, sociální dialog a dohody zde uzavřené. To stejně tak jako e, stávající směrnici a tomu odpovídá e, moje pozměňovací návrhy 43 a 119, protože pro politiky je velmi, nebo pro tuto politiku je velmi dobré, aby všechny limity byly na co nejnižší použitelné úrovni. Takže ty limity expozice musí být na úrovni, eh, která eh, umožní snížit riziko eh, expozici těmto škodlivým látkám. A já, když říkám, říkám o e, stanovení nejnižších látek, tak hovoříme i o limitech nižších, než které jsou v legislativě. Takže členské státy se musí účastnit vědecké práce, aby bylo dosaženo těchto nejnižších možných limitů. Ale neříkala bych, nestanovovala bych, nebo nemám na mysli volně stanovené limity, které by nebyly e, rozumné nebo měřitelné. A to se objevuje v mých podměvacích návrzích 28 a 42. A velmi podporuji taky eh, pozměňovací návrhy 27, 30 40 a 41. Když měníme tyto hodnoty, tak to musí podléhat stejně serióznímu hodnotícímu procesu, jako, eh, který, jako který se používá při stanovení eh, limitů. A všechny substance, všechny látky by se takto měly hodnotit. A moje skupina, mm, pokud jde o návrh eh, zpravodaje, má určité obavy. Eh, vycházíme ze stanovení, nebo mám, eh, pokud jde o stanovení eh, limitů výfukových plynů. Jsou to 8, 50, 51, 93, 114, 115 a 116. Je spousta pozměňovacích návrhů, které se týkají tohoto tématu. A my víme, že komise se rozhodla zahrnout tedy tyto eh, eh, tyto eh, substance do jeden celek, tak jak to odpovídá článku 4.2.3 návrhu komise. Musíme být tedy velmi opatrní, pokud jde o protlačování návrhu v tomto smyslu ve fázi 2. A samozřejmě a také e, se dospělo k závěru, e, že e, práh, stanovení Prahu není ve všech případech možné. Ale máme schůdné řešení a tím by mohlo být to, že do stanoviska parlament, parlamentu se zahrnou požadavky, aby komise dále pracovala tak, jak my jsme pracovali na látkách, které jsou toxické pro reprodukci a můj pozměňovací návrh 53 jde tímto směrem a také bych eh, podpořila další návrhy 50, 84 a 86, které předložili další kolegové. A dalším závažným tématem jsou polycyklické aromatické uhlovodíky protože tam se ještě rozšiřuje působnost eh, CMD tím, že se tam dá, eh, se dodávají eh, limitní hodnoty, no, prahové hodnoty pro tyto PAH, polycyklické aromatické uhlovodíky. Myslím si, že potřebujeme další důkazy, abychom ospravedlnili ten, tento dosah pro jejich zahrnutí. A zde bych se chtěla odkázat na pozměňovací návrhy 9 a 21, které vyžadují, aby komise se jim věnovala. Myslím si, že je třeba uvažovat o e, proporcionalitě a dosažitelnosti, protože to všechno souvisí zase s měřitelností a dosažitelností. Takže to je z mé strany teď všechno a na další schůzi e, stínových zpravodajů se k tomu ještě ještě vyjádřím. Děkuji, paní McIntyre, a dávám slovo panu Kalve Šambonovi. Máte slovo. Merci beaucoup, madame la Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Na francouzsky eh, poděkuji zpravodaji za skvělou práce a skvělou platformu, kterou vytvořil. Myslím, že bude nyní mnohem jednodušší dospět k dohodám a je to u pana Kloda Rolena je to překvapivé, ale tentokrát se to velmi podařilo a chci poblahopřát příteli. A chci mu říci, že mu děkuji za to, že nám to usnadnil. Přejdu do španělštiny, abych stručně nastínil několik bodů, které eh, odůvodňují Pozměňovací návrhy ALDE. A nyní španělsky. V první řadě bychom chtěli zdůraznit význam, které má toto téma pro zdraví pracujících. Limity, které stanovujeme, a tak dále, nejsou limity, v oblasti životního prostředí, které se týkají zdraví bez občanů. Zde jde o zdraví pracujících, protože oni jsou vystaveni těmto limitům na svém pracovišti a tyto limity samozřejmě mají velké, eh, velký vztah taky s dobou, eh, po jakou jsou vystaveni. A pojednáváme přesně, při, eh, pojednáváme o zdraví a chceme, abychom nebyli příliš ambiciozní nebo příliš se tomu eh, zabývali, příliš se zabývali detaily a tím se to protahovalo. Chtěli bychom, aby se to co nejdříve uvedlo do praxe a proto chceme, pane Rolene, aby se začala co nejdříve připravovat třetí etapa. A pokud jde o hodnocení dopadu, tak trváme na tom, že tato hodnocení musí být velmi eh, přísná, protože když se dělají legislativní změny, uvažují se vždycky technické aspekty, limity expozice a tak dále. A to všechno působí takové velkou, velké změny při plánování a organizaci podniků. A je třeba se tomu věnovat, protože zdraví je samozřejmě na prvním místě a každopádně náprava je lepší než ne, eh, léčení nemoci. A tím bych chtěl přidat další bod, eh, který musíme mít na mysli, když hovoříme o tom velkém předivu evropských podniků, kterým jsou malé a střední podniky, protože tyto malé a střední podniky vždycky mají největší potíže při eh, rychlé reakci, eh, když se mají adaptovat na změny. Takže zde musíme vzít v úvahu i nezaměstnanost a ztrátu případných pracovních míst, protože to také negativně ovlivňuje pracující. Takže je třeba, když hovoříme o těchto karcinogenech, regionech brát v úvahu i tyto aspekty. A dále chci říci, že mám eh, eh, solidní vědecké údaje, které eh, přijímáme prakticky jednomyslně. Jsou to údaje, které jsou nespochybněné, protože jsou opravdu vědecké a proto podporujeme naši předsedkyni nebo Eh, naší paní předsedající, eh, která, může, eh, která hovoří o této vědecké podpoře a my si myslíme, že tento vědecký aspekt je opravdu dobrý. A pokud jde o výfukové plyny ze vznětových motorů. Nemyslím si, že by to byl problém, který by nám znemožnil dospět k nějaké dohodě a řešení. Eh, Eh, každopádně ale, když hovoříme o eh, tripartitě a o různých sociálních aspektech. Eh, teď asi nebudeme hovořit o nových dýzlových motorech nebo o těch klasických či starých, protože zde jde o určitou úroveň produkce a jinak mm, určitě stojí za to pro vznětové motory mít eh, k dispozici vědecké údaje a závěry, které budou nespochybnitelné a nebudou kontroverzní. Každopádně je možnost dohody eh, v tom smyslu, že můžeme požádat komisi, aby dokončila analýzu dopadu a můžeme vyžadovat, aby to udělala co nejrychleji, protože pokud budeme hrát nějaké vědecké hrátky z, z batch 2, anebo to spozdíme, tak bud, budeme používat spíš politické než vědecké, nebo bude to spíš z politických než vědeckých důvodů. Eh, Kdy je potřeba neklást eh, překážky, dělat to inteligentně, nikoliv emocionálně a samozřejmě v, prvním řadě, v první řadě mít na mysli zdraví pracujících nespouštět nějaké alarmy zbytečné, vycházet z vědeckých důkazů. Eh, děkuji a jsem přesvědčen o tom, že to nebude konfliktní téma a že budeme pokračovat v této práci. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Kalvet Šambon eh, a slovo dávám Patriku Dehajerikovi, zástupce GUE. NGL je zde někdo, kdo ho zastoupí nikdo, takže budeme pokračovat dalším spravodajkou Karima Deli z Řecka. Zastoupí ji Jean Lambert. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Karima Deli se omlouvá předsedále výboru pro dopravu. Požádala mě, abych přednesl několik obecnějších poznámek, spíše než konkrétní poznámky k pozněcím návrhům. Evidentně klíčové body pro nás eh, je tedy riziko ohrožení pracovníků a ohrožení eh, také žen v těhotenství, kancerogeny a mutageny a týká se to i vystavení riziku pracovníků v rámci obecné populace. A o tom se dnes zde také hovořilo. My jsme přesvědčeni, že evropské limity by měly být závazné a měly by být v souladu s aktuálními dostupnými vědeckými informacemi. A pravidelná revize limitů je nezbytná a neměli bychom eh, vlastně nepřekračovat tu nej, ten nejnižší limit, který je vynucován alespoň v jednom členském státě. A neměli, nemělo by dojít k zdravotnímu dumpingu a pokud je možná zdravotní ochrana v jednom členském státě, tak není důvodu, aby se tak nedělo i jinde na vnitřním trhu. My jsme byli velmi potěšeni tím, že naše, náš zpravodaj řekl, že zahrnutí nafty je koncenzuální a patří sem a jsme připraveni projednat optimální limit jako první krok s přidomotím k tomu, že posledním cílem je zcela vyřadit naftu jako takovou co nejdříve. A známe tedy tyto kancerogeny pro člověka, které jsou již vědecky podložené a víme, že by k tomu mělo dojít tedy do pěti let. A to se týká tedy naší práce, která se týká zejména naftových motorů. Další látky měly být také pokryty směrnicí a těšíme se na limitní hodnoty a diskusy u těchto látek. U reprodukčně toxických látek Evropská unie nedělá zdaleka dost, aby chránila své pracovnice a pracovníky a došlo i k prodlení ze strany komise při řešení těchto látek. Máme ženy, které pracují s látkami, jak, jako jsou chemikálie požované firmou Dupont v Nizozemsku a to vyvolává obavy z hlediska reprodukčního zdraví. A některé další látky nejsou pokryty v této směrnici. Takže tady bychom uvítali informace komise, zda jsou spokojeni s tím, jaká jak rychle se postupuje v tomto směru. Tedy obecné sdělení z naší skupiny je, že se těšíme na velmi konstruktivní a včasnou diskusi u této velmi důležité otázky, která by měla spočívat v tom, že Evropská nebude chránit své pracovníky. Děkuji mnohokrát, nevidím, že bylo Dager zástupně EFDD je tu, je tu někdo jiný, kdo ji zastoupí. Není, takže není Joel Malin zde není za ENFF. ENF také není zastoupeno. To znamená, byly tu některé otázky přímo pro komisi. Možná, že bychom mohli požádat eh, Stefana Ulsona, který zastupuje DGM, aby se ujal slova. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, stínoví zpravodavé, zpravodajové, vážení členové. Mohu být velmi stručný. Myslím, že většina věcí už zazněla a velmi hluboce chápeme toto téma, takže nemusím to tady opakovat. A jsme velmi rádi, že jsme se seznámili s návrhem zprávy, která je velmi kvalitní a která vychází z vynikající práce odvedené v rámci práce na směrnici CMD1. Chci ubezpečit a také chci se vyjádřit k některým bodům. Byla tu zmínka o opakujícím se procesu, pan Roland to velmi dobře vysvětlil. Chci jenom vás ujistit, že toto je skutečně opakující se vlastně na sebe navazující proces a u některých látek které jdeme cestou hodnocení dopadu, což je součástí toho procesu do konce února a věříme, že ten návrh bude připraven do Velikonoc. To tedy běží podle plánu a jak víte, my jsme konzultovali se sociálními partnery podle článku 154 a 155 smlouvy o budoucích souborech. A dostali jsme odpovědi a takto postupujeme, abychom mohli nadále připravovat další pozměňovací, pozměňovací návrhy pro CMD4. A není důvodu, aby se ten proces zastavil a budeme opravdu pokračovat. A jak řekl pan Rola, to je velmi náročná práce, musíme se tím zabývat tedy vědecky a máme tedy také poradní výbor a současně řešíme několik dalších eh, otázek souvisejících se zdravím a bezpečností. Třeba tedy nalézt rovnováhu. Chceme v tom pokračovat, ale chci jenom naznačit, že nemůžeme zpracovávat eh, všechny chemické látky současně na konci dubna předložíme nový návrh a chceme vás v této věci ubezpečit. Paní předsedkyně, jak už jste vysvětla, my se držíme toho záměru, přijímáme tedy vědecké informace a po hodnocení dopadu navrhujeme to, na čem se dohodli e, sociální partneři. Od toho jsme se neodchýlili. Ale to je, zde probíhá politická diskuse a návrh komise tedy je předložen a my jsme připraveni vám napomáhat. A v budoucnosti ve vašich jednáních s radou jsme připraveni se podílet na řízení tohoto politického procesu, který byl velmi úspěšný v rámci CMD1. Pokud je o reprotoxíny a výsledek CMD1, tam podporujeme, pokračujeme s tou studií tak, jak byla naplánována a budeme eh, reagovat tak, jak to bylo předloženou pořenocích návrhů pro CMD1. Předložíme hodnocení na začátku roku 2019, takže to také běží. Dále možná bych měl zmínit otázku nepsy a my si vážíme celé řady pozměňovacích návrhů paní McIntyre, stínové zpravodajky, ale jeden pozměňovací návrh se dotýká součástí dohody NEPSy, které mají výjimku z dalších částí směrnice a právně já nevím, jak by toto mohlo právně fungovat. Tam je potřeba víc než jenom pozměňovací návrh, takže tady je důležité toto vzít v úvahu, avšak zařazení dohody se sociálními partnery a zlepšení jejich postavení to je, myslím, velmi zajímavý návrh, protože my tyto dohody podporujeme. Víme, že realizace směrnice je skutečně to, na čem záleží. A proto potřebujeme jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, aby spolupracovali. A dohody, jako je NEPSI, jsou proto velmi důležité. Takže jakékoliv uznání té dohody a právní účinek té dohody, tam si klademe otázku, zda správně lidské něco takového možné. A samozřejmě musíme být velmi opatrní, co se týče všech definicí, pokud citujeme eh, citotoxické látky a léky, tak tam o tom musíme hovořit. Eh, jakákoliv látka nebo definice, která je ve směrnici, předpokládá přímou substituci a požadavek na přímou substituci z hlediska zaměstnavatele. Takže tam musíme vědět přesně, o čem se bavíme, abychom měli Eh, tyto informace vědecky podložené. A musíme být tedy opatrní, pokud zavádíme nové pojmy do směrnice, musíme je znát, protože neexistuje žádné hodnocení. Pokud jde o automatickou národu, pokud je to technicky možné, to má například dopad na nemocniční péči, pokud, pokud uvedete jenom určitý název léku ve směrnici. Zatím výsledek té diskuse je zcela jednoznačný a my jsme nerozhodli za komisi, že bychom měli dostatečnou právní jistotu, abychom něco takového mohli zahrnout a nedošlo také k dohodě mezi sociálními partnery. Takže jsme se drželi toho procesu, zatím jsme to nenavrhovali, ale samozřejmě budeme sledovat diskusi v, v parlamentu a také v radě a jsme naprosto připraveni tomu přispět. Jsem eh, připraven odpovědět na vaše podrobnější otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Pane Rolane, chcete něco doplnit? Ano, velmi stručně. Myslím, že máme trumfy v ruce. První trumf je a to jsme právě slyšeli, to je sdílené povědomí na všech stranách, jak důležité jsou tyto otázky, že tady probíráme něco, co je klíčové pro zdraví pracovníků, ale také pro zdraví podniků. Druhá věc. Skutečně přejeme si tuto harmonizaci a tuto legislativu, abychom zamezili tomu, aby došlo k ekonomickému pokřivení hospodářské soutěže. A už to zaznělo a v tom prvním beči chceme skutečně pracovat s realitou malých a středních podniků. Nikoli ve smyslu, že zaměstnanci malých a středních podniků by si nezasloužili stejnou ochranu jako zaměstnanci velkých podniků, ale je třeba dbát eh, vlastních specifičností a schopnosti se přizpůsobit u malých a středních podniků. Pokud jde o naftu, tak je jasné, a nebudeme končit diskusi o naftě zde, ale je to věc, o které se bude jednat a, já, a vycházíme zejména z některých témat v oblasti legislativní, mám na mysli Německo, Rakousko, Nizozemsko, co se týče úvah a pokroku. A je vidět, že existuje problém nebezpečnosti výfukových splodin u naftových tedy Eh, tedy naftových motorů. Chci hovořit také o dohodě NEPSy. Také se zde o tom hovořilo. Význam iniciativ jednotlivých odvětví a podniků v této oblasti a NEPSy je velmi dobrý příklad, který spadá do společenské odpovědnosti podniků je třeba se opírat o dohody sociálních partnerů, kteří chtějí pokročit ještě předtím, než přijde příslušná legislativa. A já sdílím názor komise a určité součásti té, těch dohod o společenské odpovědnosti podniků nemohou nikdy mít přednost před legislativou. To jsou některé prvky, které umožňují vývoj a rozvoj legislativy a vedle legislativy umožňují některým odvětvím, aby dělali lépe a více, ale nikdy to nemůže být věc, která by vlastně měla přednost oproti legislativě, která musí být uplatňována. Takže já se těším na pokračování v práci u té první sady, u toho prvního souboru a tím spíše, že došlo k prvnímu takovému tréninkovému kolu a máme o to více zkušeností a věřím, že budeme schopni být efektivnější, abychom byli schopni dostáhnout co nejširších kompromisů a mohli bychom v rámci trilogu postoupit dále a přejít ke třetímu a čtvrtému souboru. Děkuji. Děkuji, pane Rola. Děkuji všem ostatním, kteří se podíleli na této rozpravě. Tak, jak bylo zcela zřejmé, tak máme určitý harmonogram. Týká se záchrany životu, ale také se to týká splnění z úrovni Evropské unie určitých eh, příslibů. Máme tu možnost eh, řešit tyto otázky a jak zmínil pan Ulson, na začátku roku 2019 by mělo dojít dalšímu kroku, takže pokud budeme schopni to plnit v této fázi, tak můžeme dokázat voličům, Evropanům, že jsme politickou silou, která dává výsledky, které jsou pozitivní pro obyčejné lidi. A myslím, že to by bylo velmi dobré takové konečné prohlášení po takovéto diskusi. Hlasování u nás bude 21. 22. února. Dobře, takže přejdeme k bodu 6 na pořadu jednání. To je návrh doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitu, kvalitně efektivní učňovské školství a Teď dám slovo sama sobě. A musím to ještě prověřit. Jak víte, 5. února byl zveřejněn návrh doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitu a efektivní učňovské školství. A to navazuje na program Nová kvalifikace pro Evropu z roku 2016. Cílem je poskytnout konzistentní rámec pro učňovské školství a společné vnímání toho, co definuje kvalitu v tomto směru a efektivitu. A za tímto účelem to doporučení obsahuje kritéria pro pracovní a výukové podmínky a existují písemné smlouvy o výsledcích výuky, pedagogická podpora a složka, která platí na pracovišti. Také to souvisí se sociální ochranou platovými podmínkami a bezpečnosti a ochranu zdraví při práci. A tato doporučení také pokrývají některá kritéria, která se týkají rámcových podmínek, včetně regulačního rámce, zapojení sociálních partnerů, profesionální poradenství a zajištění kvality. Máme tu také několik spolupodporovatelů tohoto doporučení a dám slovo některým z nich. Čaba Šogor je mezi námi. Děkuji. Dobře koncipovaný systém učňovského školství je prospěšný pro všechny zúčastněné strany připravy mladé pro požadavky trhu práce a umožňuje jejich přechod ze školství do práce a vytvářejí také hodnotu pro zaměstnavatele a je možné také zajistit kvalifikaci pro podniky ze učňovské školství. Se společenského hlediska eh, kvalitní učňovské školství zajistil lepší efektivitu a produktivitu. A je třeba také říci, že země, kde je tradice učňovského školství, jsou ty země, které jsou nejodolnější, když čelí ekonomické krizi. A snaha o zkvalitnění systému vzdělávání v oblasti učňovského školství jsou vítané a měli bychom maximálně využít toto doporučení rady. A myslím, že zde v parlamentu má, jsme začali dobře. Sekretariát připravil úplný přehled nejdůležitějších otázek, které je třeba řešit, abychom sdíleli vnímání toho, co znamená kvalitní učňovské školství pro Evropskou unii. A já bych zde hlavně zdůraznil potřebu usnadnit spolupráci mezi členskými státy a jejich orgány, sociálními partnery a poskytovateli učňovského školství a dalšími zúčastněnými subjekty, abychom měli formální systém zajištění kvality a prevenci zneužívání, což může mít negativní dopad na to, jak je učňovské školství posuzováno obecně odstranit zbytečné překážky, otevřít učňovské podmínky pro všechny věkové skupiny a lépe zapojit zaměstnavatele do přijímání učňovských oborů. Je, chtěl bych předložit některé další změny přes existenci zavedených a úspěšných systému učňovského školství v některých státech. Soborná čísla ukazují významné rozdíly mezi zeměmi. Podle posledního eurobarometru a příslušného průzkumu míra účasti v učňovských oborech je od 5 v Bulharsku až 53 v Rakousku. V mé zemi tedy je, je podíl také na té dolní části tabulky. Státy, které zaostávají, by měly dostat zvláštní podporu, aby mohly řešit strukturální problémy. Za druhé, zaměstnavatele mají životně důležitou úlohu při úspěchu systému uč- učňovského školství. Současně zajištění, zapojení zaměstnavatelů, zejména u malých a středních podniků, představuje výzvu příslušné výsledky ukázaly, že malé střední podniky nejsou připraveny přijímat učně. A proto zvláštní podporná opatření mají být vytvořena, abychom zvýšili povědomí o prospěšnosti učňovských oborů a poskytovat finanční i nefinanční podporu malých a středních podniků, aby přijímali učně a aby se omezily zbytečná aby se omezila zbytečná byrokratická zátěž máme nedostatek srovnatelných údajů, které by zajistily lepší monitoring efektivity eh, prováděných opatření. A proto sledování výsledků mezi eh, jednotlivými příjemci učňovského školství je povinností. Další důležitý bod je podporovat programy učňovského školství, které řeší eh, problematiku znevýhodněných skupin osob s postižením. V tomto směru Existují už dobré příklady v Německu, Rakousku, pokud jde o požadavky na učňovské školství se zvláštními potřebami. Takové dobré příklady si zaslouží následování. Když už jsem to všechno řekl, tak se těším na spolupráci s dalšími podporovateli v této věci. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane Šogore, a nyní dávám slovo zástupci SAD, pan López, prosím. Děkuji, paní předsedající, v první řadě bych rád omluvil stínového zpravodaje pana Gutierese, který se nemohl zúčastnit a já jeho jménem budu hovořit, pokud jde o toto doporučení a pokud jde o otázku k ústnímu zodpovězení. V první řadě bychom rádi eh, ocenili jako pozitivní věc to, že komise se věnuje tomuto doporučení a že tím chce chce doplnit a pomoci zranitelné oblasti, kterým je učňovská příprava, příprava a že chtějí eh, umožnit nebo přispět ke kvalitě a efektivitě přípravy učňů eh, pro eh, trh práce, tak jak je důležité, abychom, nebo v tom smyslu, že je důležité, aby tato příprava byla kvalitní, tak aby člověk, který se učí tedy, byl přínosem pro podnik, ve kterém jako učeň se připravuje a aby tato příprava byla také efektivní, aby ten člověk se mohl, se mohl uplatnit na pracovním trhu. Naše skupina nevidí žádné negativní aspekty obecně obecně řečeno. Ale Každopádně si myslíme, že bychom zde měli mít konkrétnější věci, jak eh, dosáhnout těchto cílů, to by se mělo říci konkrétněji, eh, v tom smyslu, jaké nástroje komise může použít, abychom se zapojili do práce v tomto sektoru. Každopádně uznávám, že to doporučení vychází z článku 153 a 156 a v obě v obou případech je možné použít směrnice. Každopádně komise používá formy doporučení členským států, to znamená, že mm, e, tedy my bychom, mm, že používá jiné, jiný nástroj, my bychom použili jiný. Eh, máme spoustu doporučení eh, a měli jsme jich spoustu v uplynulé době a zde v této oblasti jich máme zvlášť hodně. Především v této oblasti těch zranitelných eh, lidí, mám na mysli konkrétně nezaměstnané, kteří jsou bez práce po dlouhou dobu. Jinak bych chtěl připomenout, že jsou na základě rozsudků Evropského eh, soudu eh, komise vychází z toho, že je třeba se zabývat eh, také, kromě pracujících, také učni a studenti, protože jde vlastně o dvojí status a zde potřebujeme lepší bezpečnost a lepší ochranu také vidíme, že ten princip subsidiarity, který se vždycky v tomto typu textu objevuje, je tedy součástí taky principů Unie a nemůže se použít jako výmluva k tomu, že není možné regulovat oblasti, které eh, můžeme právním způsobem regulovat takže je zde určitá úloha komplementární a podpůrná také. A také bychom se rádi zaměřili na důkazy a v tomto smyslu se obracíme taky na komisi a mám eh, na mysli doporučení eh, eh, z roku 2015, které se týká praxe protože toto doporučení vlastně nefunguje dobře. My po pár letech používáme stejný nástroj k regulování tak zranitelné oblasti, jako je tato a přitom máme zkušenost, že to moc nefunguje. A další věc, to se týká E, implementace sociálního pilíře. V tomto smyslu naše politická skupina e, se na tento sociální pilíř velmi zaměřuje. Je to pro nás zásadní věc a myslíme si, že musí existovat institucionální i finanční a další eh, principy, jak ho uplatnit. Máme určitou obavu, že budeme mít jenom eh, dlouhou řadu doporučení v této oblasti, eh, která budou pouhými doporučeními na papíře. Jako, děkuji vám. Děkuji a slovo dávám paní Ulrike Trebesius, EKR. Mnohokrát děkuji, předsedkyně. A děkuji také zpravodaji. V podstatě musím se k němu trošku i připojit, protože skutečně EU eh, e by skutečně eh, měla zapracovat z hlediska zaměstnávání mladých. Eh, víte, že nejnižší nezaměstnanost je tam, kde právě je dobrý tento systém. Hovořil se o Německu, Rakousku, Holandsku, Dánsku v tomto smyslu. Já nevím, jak je smysluplné vyvážet tyto modely a v podstatě snažit se o získání lepších výsledků v současné krizi. Ale principiálně bych řekla, že je to seriózní přístup a chtěli bychom to podpořit. A tak jako u toho předřečníka není mi úplně jasné, jak by EU mělo dosáhnout eh, těchto cílů, protože v podstatě rada tady není úplně jednoznačná. Já si myslím, že to není ekonomický program, není to problém ekonomický. V tom jednom odstavci se říká, že vlastně dobrý takovýto systém je ku prospěchu zaměstnatelů i zaměstnanců. A samozřejmě se tady klade důraz na zvláštní kvalitu eh, vzdělávání a toho učebního systému. To je tak trochu zbožné přání. Eh, v podstatě někdy se jedná také o jednoduché profese, někdy se to týká samozřejmě také služeb ale zahrnuje to také řemeslné profese. A e, tam to není zase všechno úplně tak jednoduché, jak je to tady popsáno. Například moji zemi. U nás, co se týče eh, duálního modelu, eh, jak si vzdělávání, máme tady tři stupně v podstatě. To znamená, že i e, podnik víceméně zapracovává, pak je tam konečná zkouška a mm, jde o to, že se vlastně tady investuje do těchto mladých lidí. Pak je tam jakýsi ten druhý stupeň a sice mm, jedná se o e, zaměstnance, kteří tedy už mají větší kvalifikaci, ale mm, tito lidé, když jsou Um, zaměstnávány eh, v těchto podnicích, tak eh, vlastně se tady zahrnuje ten náklad, který se eh, týká těchto vyškolených pracovníků a vlastně se musí splatit tato investice. Tyto jednotlivé stupně jsou atraktivní pro ty podnikatele, protože víceméně vlastně oni dostávají zpět tyto investice, které sází, které investují do těchto mladých lidí. A musíme si ovšem uvědomit, že někdy eh, také hm, tito řemeslníci opouštějí podniky a vlastně si vytvářejí vlastní, eh, vlastní živnost. Takže eh, v tomto případě tady dokonce vlastně vytvářejí konkurenci. To je určité riziko, na které bych chtěla poukázat. Samozřejmě i zde musíme se snažit najít nějaké řešení. Eh, dejme tomu, že podnikatelé by se, nebo podniky účastnili dobrovolně některých takovýchto aktivit. A nebo v podstatě tady je nutné vytvořit nějaký prostor, eh, kde by vznikaly jaksi nové vlastní modely. A ještě bych se chtěla připojit předřečníkovi a chtěla bych říci, že mm, trh práce a tyto záležitosti musí být vnitrostátním právem. A, e, takže EKR nesouhlasí s tím, že bychom se odkláněli od těchto národních kompetencí, a to i v souvislosti s touto směrnicí. Takže mm, v podstatě jinak EKR má pozitivní dojem a může podporovat tuto práci. E, mm, děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní bych ráda dala slovo zástupci ALDE, ale nikoho zde nevidím. Takže přejdeme e, na GUE NGL Táňa González Peňas. Máte slovo. Děkuji. V první řadě bych chtěla poděkovat zpravodajce za práci na té Eh, ústní otázce a na návrhu eh, usnesení. My zde vidíme hodně styčných bodů s otázkami, které klademe radě a sdílíme eh, to, co už zde zaznělo, pokud jde o rámcový návrh týkající se Evropského rámce kvalitního a e, efektivního učňovské přípravy. My, si, my, my hovoříme už, e, e, nebo už desetiletí sledujeme tento problém mladých, protože mají čím dál tím menší příležitosti a vlastně smlouvy učňovské se mění v nejisté pracovní smlouvy. A právě proto, když hovoříme o Eh, úpravě systému výuky podle potřeb trhu práce. Zde hovoříme především o učňovské přípravě, protože je třeba, aby i učňové získali práci, která bude stabilní. V některých zemích existují učňovské smlouvy, které zajišťují práci pro učně po dobu dvou let, mají omezené trvání a v některých zemích byly otevřené otevřeny dveře tomu, aby vlastně se tyto smlouvy prodlužovaly a aby eh, byl někdo učněm na věky a měl tuto nevýhodnou smlouvu. Je třeba vytvořit normy, vysokokvalitní normy pro učně, tak aby učňové nevykonávali jenom nekvalifikované práce a vytvořit jakousi mapu, kde eh, eh, vidíme, že jsou různé eh, modely začlenování učňů, třeba Nizozemsko a Německo, kde jsou opatření, která umožňují učňům nalézt práci, ale třeba zase ve Španělsku a ve Francii naopak učňové velmi těžko nalézají práci a nacházejí nacházejí se ve stádiu nejisté práce a velmi těžko najdou eh, uplatnění na trhu práce. Je tedy třeba, aby mezi učněm a eh, vzdělávací institucí a zaměstnavatelem existovala písemná smlouva, která by zajistila určité tou odměnu za vykonanou práci, za to, co učeň udělá. A e, vzhledem k tomu, že hovoříme pořád o začlenění na pracovní trh, musíme zajistit, aby nebyly vykořišťováni mladí na, v té, tomto druhu práce na eh, pracovním trhu. A tento rámec musí mít také nezbytný odkaz na eh, venkovské oblasti, na Eh, osoby s handicapem a eh, na to, aby se zajistila rovnost pohlaví. Pokud jde o monitoring a eh, efektivitu, je třeba zajistit efektivnost vzdělávání a pokud můžeme a, a dále Chceme, aby existovala opatření, která by umožnila začlenit eh, eh, učně do pracovního procesu a aby jejich pracovní místa nebyla jenom eh, nejistá. Terry Reinke od Zelených já jsem nemohla být zde od začátku té diskuse, každopádně bych se chtěla zmínit nebo vyjádřit k této kvalitním a efektivní učňovské přípravě, protože jsou určité referenční body mezi členskými státy, když hovoříme o učňovské přípravě a e, práci učňů je mezi členskými státy je veliká různost, je obtížné, aby učňové přecházeli z jednoho státu do druhého, když chtějí získat zkušenosti v zahraničí a je také velmi obtížné srovnávat učňovskou přípravu a vlastně je to i tak, že v některých členských státech dochází k vykořišťování mladých lidí a je tam učňovská příprava, která se ne popsat jako učňovská příprava tak, jak má vypadat. Takže když hovoříme o této učňovské přípravě, máme na mysli například odměňování. Učeň by měl být eh, odměňován, eh, měly by být eh, právně závazné smlouvy mezi učněm a zaměstnavatelem. Měla by se zajistit praxe pro učně eh, zde v celé Evropské unii máme hodně úkolů, protože učně, eh, eh, akademická příprava nebo výuka a učňovská příprava by měly být vyrovnané, protože pro společnost je cenější akademické vzdělávání a je třeba, aby učňovská příprava byla také cenější. A jsem přesvědčena o tom, že e, podnikový sektor zde musí sehrát důležitou roli protože na tom záleží, zda Evropská unie a její trh budou v budoucnosti úspěšné. Pokud chceme mít úspěch, musíme se zaměřit na pracovní sílu. Stále ještě mnoho podniků nepřijímá odpovědnost a neinvestuje do kvalifikované pracovní síly, která je budoucností. A kvalita a efektivnost učňovské přípravy je tedy velmi důležitá a podniky by měly být odpovědnější a rovněž bych zcela jasně jasně řekla, že státy zde musí sehrát významnou úlohu a peníze, protože ty záleží na tom, jak bude vypadat naše budoucnost. Děkuji vám. Děkuji a není zástupce EFDD, nemám ho tady, nikdo nezastupuje ENF. Někdo možná z DG Employment. Prosím. Dana Bacha. Prosím. Děkuji mnohokrát. My velmi vítáme následné kroky Evropského parlamentu této iniciativě. Já jenom zdůrazním, že je to iniciativa, která je velmi pozitivní. Co se týče zpětné vazby, kterou jsme zatím obdrželi od sociálních partnerů, ke dní přijetí tohoto návodu budete asi vědět, že sociální partneři, jak zaměstnavatelé, tak eh, odborové organizace vydali tiskové zprávy, které vítají tuto iniciativu. Samozřejmě měli také některé další náměty v souvislosti s obsahem návrhu, ale toto je věc, která splňuje očekávání ze strany Evropské komise a také nyní očekáme jednání v rámci rady. Zde vycházíme z intenzivní práce, kterou jsme provedli v kontextu Evropské aliance pro učňovské školství, což byla iniciativa vedená s účastními subjekty, sociálními partnery, členskými státy, asociacemi, obchodními komorami a v neposlední řadě také samotnými učni, mladými lidmi, protože jsme vytvořili evropskou síť učňů, kde je možné se také prosazovat v rámci tvorby politiky a obecné orientace a podpory pro podporu práv v oblasti učňovské přípravy. Jenom několik slov, pokud jde o obsah. My jsme se snažili zabývat dvěma úrovněmi eh, zákroku. My jsme definovali vlastně ty, ta kritéria, která se soustředují na samotné učňovské programy, jaké přínosy jsou a jaké podmínky musí existovat pro to, aby toto byl úspěšný vzdělávací proces. A také jsme se zabývali těmi výukovými složkami, ale také interakcí, která musí proběhnout. A spoluprací mezi společností, mezi firmou, pracovištěm a tou učňovskou školou, tím zařízením. A vzájemné sledování, které musí probíhat na obou úrovních, abychom zajistili, že učeň na konci dostává vlastně vyváženou, vyváženou, vyváženou vážený soubor výukových eh, výsledků. Tady se také zabýváme obecnými tématy sociální ochrany, platu, bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. A to jsou všechno eh, podmínky, které mají existovat v souladu s vnitrostátní legislativou. Další kritéria souvisejí eh, s rámcovými podmínkami, protože učňovské školství neexistuje ve váku, jsou součástí vlastně odborné přípravy, odborného školství a širšího systému vzdělávání. A proto, abychom měli úspěšné, vysoce kvalit, kvalitní programy v oblasti učňovského školství, je třeba vytvořit určitý systémový rámec, který se zabývá zejména jasným regulačním rámcem, který od začátku upravuje práva a povinnosti jednotlivých zapojených partnerů. Také předpokládáme důrazné zapojení sociálních partnerů při koncepci a realizaci programu učňovského školství a také zmiňujeme to, co zde zaznělo, prvních vystoupeních, je velmi důležité také uznat programy učňovského školství jako hodnotnou vzdělávací součást vzdělávací soustavy, kde jsou další možnosti vzdělávání na vyšších úrovních, anebo také průřezově, tedy na, existují i další profesní možnosti růstu jeden z důležitých aspektů tohoto návrhu jsou systémové podmínky, které mají podporovat. A ta podpora má být finanční nebo nefinanční pro zejména malé a střední podniky, aby byly schopny poskytovat vysoce kvalitní vzdělávací prostředí na pracovišti v návrhu komise také zaznamenáte doporučení pro členské státy, pokud jde o následné kroky týkající se realizace na národní úrovni. A tady by asi bylo jednoduché nalézt politickou schodu, pokud jde o doporučení, ale ještě důležitější, aby toto doporučení bylo naplněno zcela konkrétně na národní úrovni. A za druhé, co se týče závazků pro komisi, Tedy jak podpořit realizaci, tedy vytvořením služeb pro podporu učňovského školství, které by měly vzniknout v další části roku po příslušné akci, která proběhne ve Vídni. Skončím své vystoupení nyní a jsme připraveni vám poskytnout další informace. Děkuji za vaši přítomnost, děkuji za tuto reakci. Harmonogram je následující. Tento týden ve čtvrtek je termín pro pozměňovací návrhy 25. ledna v pravé poledne a schválení ve výboru EMPL bude 27. února a na plénu během březnového pléna ve Štrasburku. A postoupíme dále k dalšímu bodu na pořadu jednání a interpretace a výklad mezi institucionální dohody o lepší legislativní práci. Máme tu určitý problém. Eh, paní McIntyre, která je zpravodajkou, je v současnosti v jiném výboru. A myslím, že je obtížné přeskočit k dalšímu bodu, protože to je slyšení uchazečů. Takže teď nyní asi dáme slovo Stínovým a potom se vyjádří paní McIntyre. Už běží do sálu, je to tak? Takže za deset minut. Ano, máme náskok, jsme napřed, ale myslím, že bychom si neměli dávat přestávku uprostřed jednání. Protože zase odejdou další takže doufejme, že paní McIntyre se dostaví. A zatímco na ní čekáme, dáme slovo jednomu či dvěma stínovým zpravodajům. A první je k této otázce Paní Sander. Začneme paní Sander, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že zpravodajka dostane všechny informace a zaregistruje všechny eh, návrhy ohledně tohoto stanoviska, které máme diskutovat dnes. Já bych jí chtěla na začátek poděkovat za její návrh stanoviska, který z mého hlediska představuje dobrý základ pro práci naší skupiny. My předložíme určitý počet pozměňovacích návrhů abychom jaksi ještě specifikovali text z hlediska některých bodů, které tady rozvedu. A možná tady budu mít více času, vzhledem k tomu, že tady určitý počet poslanců absentuje a máme určitý předstih. Co se týče prvního odstavce stanoviska paní McIntyre, myslím si, že by bylo dobré rozšířit ten závěr těch inovačních prvků, které tady jsou uvedeny jako pokrok. Ona tam cituje některé. Ten návrh stanoviska se především soustředuje na zjednodušení regulace a na snížení administrativní zátěže, zvláště u malých a středních podniků, což je samozřejmě důležitý bod a je to priorita. Nicméně, přijímání legislativy se neomezuje pouze na tento cíl. Já myslím, že bychom měli dávat pozor také na to, aby se zlepšily ty legislativní postupy. Musíme také zajistit interinstitucionální hlubší spolupráci a posílit transparentnost legislativního postupu. A to samozřejmě při dodržování principu subsidiarity a proporcionality. To je první bod. A druhý bod se týká tématu plánování prací. A v této souvislosti bych uvedla, že interinstitucionální dohoda navrhuje velký pokrok v této oblasti, což umožní parlamentu a radě, aby se hrávaly zásadní roli při vypracování pracovního programu Evropské komise. Text také vyžaduje větší transparentnost. A také stanovuje úkol loajální spolupráce. I to je podle mého názoru důležité. Ve čtvrtém odstavci zpravodajka se odkazuje na princip, který vychází z Small Business Act. To znamená myslet nejdříve na menší podnikatele. Tady bychom měli být upřímnější. Měli bychom se obracet nejenom na komisi, ale také na parlament a radu, aby systematicky otestovali eh, tento princip malých a středních podniků z hlediska dopadových studií a v průběhu celého legislativního procesu. Já myslím, že to je zásadně důležité pro ty malé a střední podniky, které, připomínám, představují vlastně 99 našich podniků. A co se týče dopadových studií jako takových, já si nemyslím, že by bylo vhodné tady v nějakém reglementu stanovit rigidní procento z hlediska těchto dopadových studií a příslušných analýz. Já myslím, že tady bychom měli nechat mnohem větší prostor. A co se týče konzultace z hlediska zainteresovaných stran a z hlediska názoru veřejnosti. Já myslím, že to je prvek, který bychom měli ještě zdůraznit z hlediska významu tohoto procesu. A i tady bychom měli požadovat, aby konzultace byla ve všech jazycích Evropské unie. To je také důležité. A co se týče odstavce 10, ten se týká stanovení cílů snižování regulační zátěže. Tady bych byla ráda, kdybychom zde měli větší upřesnění z hlediska podmínek. A nakonec, na závěr, bych se chtěla zmínit o jednom bodu, který není uveden v návrhu stanoviska a který se týká delegovaných aktů. Já myslím, že bychom měli zdůraznit nezbytnost účasti expertů parlamentu a rady na přípravě těchto aktů v přenesené pravomoci. To znamená z hlediska eh, spolurozhodování, tak jak je to stanoveno v legislativních aktech, je nutné, aby toto bylo zcela jasné. A také musíme odstranit nedostatek transparentnosti v rámci těchto procesu. Měli bychom také povzbudit vytvoření společného registru ohledně těchto aktů přenesené pravomoci. Takže to je vše, paní předsedkyně, co jsem chtěla předat jako sdělení paní zpravodajce. A samozřejmě se těším na výměnu názorů ohledně tohoto textu. Thank you for... Děkuji vám. Jsem přesvědčená, že si to poznamenáváte, abyste mohli informovat paní McIntyre, až se vrátí. A dávám slovo Nigerings. Děkuji, paní předsedající. Jak Vzhledem k tomu, že Brando Benifej, náš stínový zpravodaj, se dnes nemohe, nemo, nemůže účastnit, omlouvá se a já se vyjádřím jeho jménem. Zdraví vás všechny i zpravodajku. Chtěl by poděkovat zpravodajce za návrh stanoviska. Není eh, pochyb o tom, že toto téma je velmi důležité nejenom pro dobré fungování našich institucí a pro pracovní metody, ale je to velmi důležité pro naší každodenní práci, pro zaměstnanost a pro sociální záležitosti. A i Brando doufá jako stínový zpravodaj za SAD, že se dosáhne, že dosáhneme konsensu, tak aby eh, byla eh, tvorba právních předpisů eh, dokonalejší ve prospěch občanů Evropské unie. Lepší tvorba právních předpisů se nemůže považovat za nějakou deregulaci, protože kde eh, může být určitá deregulace politiky nebo provádění politiky, ale musí být zaměřena na koordinované úsilí a eh, tak, aby to vedlo ke kvalitnějším politikám. A je zcela jasné, že ochrana pracovníků samozřejmě v žádném případě nemůže záviset na velikosti podniku nebo zaměstnavatele a nebo na typu pracovní smlouvy všichni eh, zaměstnanci musí být stejně chráněni. Samozřejmě <clears throat> se zaměřujeme také na interpretaci, na výklad eh, dohody eh, jsou na opozici určitou a jsou určité příklady, které můžeme dát Mm, pokud jde o témata, která jsou důležitá pro naši práci a blokují se v radě. Jde například o genderovou rovnováhu ve správních radách, eh, kde jde eh, o stanovení určitého procenta, eh, pokud jde o pohlaví a i o zastoupení eh, lidí, kteří eh, mají určité eh, znevýhodnění, kteří jsou příslušníky nějakých menšin. A toto široké Eh, to stanovisko může zahrnout spousta témat a dává nám možnost mít eh, dobrou, transparentní a efektivní, efektivní legislativu v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Děkuji vám. Děkuji. Je zde mm, zástupce ALDE, který by se věnoval tomuto tématu. Nikoliv, takže dávám slovo paní Cimr GNGL. Máte slovo. Já film. No, krát děkuji. To už bylo dlouho oznamováno, že v, v tomto stanovisku uh, ohledně interpretace interinstitucionální dohady se budeme významně tímto zabývat. Teď máme tady před sebou návrh tohoto stanoviska a musím říct, že jsem byla trošku překvapená, že v celém tom textu se vůbec neobjevuje nějaký konkrétní požadavek eh, z hlediska sociální zaměstnanosti, takže já si dokážu představit, že i jiné výbory v podstatě by mohly k tomu zajmout stanovisko, ale myslím si, že my bychom měli mít explicitní požadavek v tom smyslu, že tady musíme se zasazovat za uplatňování sociálních standardů a ochranu pracujících. Já bych začala bodem 10, protože zjevně zpravodajka to interpretuje tak, že se jedná o pravidla, které by měly v podstatě ochránit zaměstnance, kteří jsou vnímány jako určitá zátěž nebo překážka. Já myslím, že bychom měli e, právě se zaměřit na to, že better regulation e, znamená, že bychom se měli vyhnout e, těmto sociálním problémům a měli bychom k tomu tedy zaujmout stanovisko, tedy jak bychom měli lépe využívat eh, lepší regulace pro zaměstnanost, pro mm, sociální standardy, právo na informace. To znamená, lepší legislativa by neměla znamenat zhoršení práv eh, zaměstnanců. To je pro mě zásadní bod z hlediska celkového přístupu k tomuto stanovisku. A ještě bych chtěla říct, že roku 2016 Komise tedy e, vlastně mm, v polovičce toho mandátu stále ještě neprovedla e, dopadovou studii a to je bod, který bychom neměli pouštět ze zřetele. Víte, že se také e, dopadová studie nekonala z hlediska environmentálních, sociálních problémů, takže na to bychom měli klást důraz a mělo by se to prosadit, protože to je v podstatě centrální požadavek z hlediska parlamentu, co se týče interinstitucionální dohody. A ještě poslední připomínka. Veřejná slyšení jsou důležitá, ale neměly by nějakým způsobem nahrazovat sociální partnery v sociálním dialogu a odsunout tento dialog do pozadí. Možná bych se zastavila eh, na tomto bodě a mm, v těch dalších dnech eh, budeme pracovat na pozměňovacích návrzích a budeme se tedy dohadovat ohledně toho, jaký přístup by měl zaujmout výbor zaměstnanosti. Thank you. Děkuji a nyní se vracíme k prvnímu jménu na, na seznamu řečníků. Paní McIntyre jako zpravodajka zde nebyla na začátku eh, diskuse, takže věřím, že jste připravena eh, teď eh, a myslím, že, se, že teď se můžete vyjádřit a vyjádřit své argumenty, zareagovat na to, co bylo řečeno. Děkuji, paní předsedající. Byla jsem, omlouvám se, že jsem zde nebyla, byla jsem připravena tady být v půl, ale fakt je, že tady jste eh, začali jednat dříve eh, na předchozím výboru, kde jsem byla, se to zase spozdilo. Každopádně jsem ráda, že máme možnost hovořit o interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Jsem přesvědčena, že většina členů tohoto výboru ví, že já jsem zastánkyní lepší tvorby právních předpisů a že se tomu velmi věnuji v tomto výboru a chci, aby implementace implementace IAA, tedy interinstitucionální dohody, nebyla ztracená příležitost. Je spousta doporučení, jak implementovat interinstitucionální dohodu. A e, abychom měli dobrou legislativu, která dosáhne toho, e, k čemu má sloužit, to znamená chránit práva pracujících, jejich e, prác, pracovní místa, lepší, vytvářet lepší pracovní místa a chránit jejich zdraví. Eh, legislativy by měla být co nejlepší, mělo by, měla by být co nejjednodušší a měla by se co nejjednodušeji uplatňovat. Měli bychom usnadnit lidem ji pochopit a splnit to, co vyžaduje. A často eh, vidíme v zákonech Eh, nezamýšlené dopady. Eh, takže my, eh, když se potom vykládá a provádí, tak vidíme, jaké to má dopady, které nebyly zamýšlené. Mohla bych dát příklady a k tomu se vrátím ještě později. A nová interinstitucionální dohoda je velmi zajímavý a užitečný nástroj, který můžeme používat. A konkrétně bych chtěla hovořit o roční analýze analýze zátěže. Já si myslím, že hlavní poselství z tohoto výboru by mělo být to, jak chceme, aby vypadala a prováděla se ta roční analýza zátěže. Já bych ji viděla tak, že se bude provádět e, stejně. My tady ve výboru eh, každoročně eh, mm, podáváme zprávy komisi, jak mm, eh, evropskou legislativu provádí, se, jak se evropská legislativa provádí a vykládá. A roční analýza zátěže bude velká příležitost pro občany vidět přidanou hodnotu evropské legislativy a, e, uvadí, e, a uvidí, zda členské státy nezavádějí opatření nad rámec předpisů Evropské unie. Takže je legislativa, která je evropská a e, čeště dochází ve členských státech k takzvanému gold platingu, že se něco dělá ještě E, více. I to je jenom součást důvodů, proč si myslím, že Evropské království hlasovalo pro Brexit, protože e, vždycky se říkalo, tohle to je legislativa Evropské unie, takovou my nechceme, toho je moc. Ale to, to tak vlastně nebylo. bylo to takzvané gold plating, to, ta, to zavádění vnitrostátních opatření ještě přísnějších, která musí inter, eh, eh, implementovat třeba malé a střední podniky. Takže je potřebná, eh, potřebné hodnocení dopadu týkající se podstatných opatření, podstatných pozměňovacích návrhů nebo změn. Hodně lidí může být skeptických, pokud jde o tuto myšlenku, ale jsou hlavní důvody, proč to může být užitečné. Za prvé posílí to opozici v jednání trialogu. E, rada e, musí udělat analýzu e, dopadu podle toho, co, podle, jak já tedy vím, a my musíme dělat víc vlastních hodnocení dopadů, které při jednání, když jednáme s radou a když obhajujeme svá stanoviska, eh, dále hodnotíme své vlastní pohod pozměňovací návrhy, protože když si je zhodnotíme, tak můžeme identifikovat eh, problémy a vyřešit je. A pak je zde nové programovací schéma. V tomto smyslu bych chtěla připomenout komisi její odpovědnost, za, eh, aby reagovala na naše zprávy z vlastní iniciativy. Pro, a já mám na mysli smysl plnou reakci a smysluplné monitorování nebo follow-up. E, nová roční analýza e, zátěže e, je, má být podporou pro malé a střední podniky, protože vytvářejí 90 pracovních míst v Evropské unii. A Evropská a, a komise E, tedy musí vzít malé a střední podniky v úvahu při stanovování té roční analýzy zátěže, protože e, malé a střední podniky musí dělat kromě tohoto hodnocení, i, kromě této analýzy i svou vlastní práci. Vím, že moje asistentka si pečlivě zaznamenávala všechny připomínky, které dosud zazněly, takže e, z nich budu vycházet a teď si velmi ráda vyslechnu taky ten zbytek. Děkuji. Pan Šambon, jste zástupce Alve, máte, Alde, máte slovo. Thank you, madam. The, the colleague of... Eh, děkuji. Eh, kole, eh, pan Kavada, který je stínovým zpravodajem, mě požádal, abych přečetl jeho jménem tuto zprávu. Pan Kavada by rád poděkoval zpravodajem zpravodajce za návrh stanoviska a má určité eh, návrhy, jak ho doplnit. Eh, pan Kavada, eh, pokud jde o interinstitucionální dohodu, má na mysli zlepšení vztahu mezi parla- Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a komisí. Také roční analýza dopadů IAA Eh, hodnocení dopadů ve vztahu k malým a středním podnikům eh, pomůže eh, malým a středním podnikům podpořit a dosáhnout ekonomických změn. Za druhé, upřesnění. Evropská komise bude reagovat eh, přesně, eh, přesněji na zprávy z vlastní iniciativy, které předkládáme. Eh, za třetí, řešení včas, včasná řešení. Za čtvrté, pan Kavada, když hovoříme o evropských malých a středních podnicích, tak se zmiňuje, že vytvářejí pracovní místa na celé Evropě. Za páté, hodnocení eh, dopadů a příslušná příručka a hodnocení dopadů včas. A za šesté, pan eh, Kaveda může podpořit, pokud to bude na základě eh, konzultací zainteresovaných skupin, a které budou, a, a, a, a toto bude veřejné. A za sedmé, Eh, kritéria transparentnosti za pro, kvůli, pro omezení zátěže. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, Jean Lambert za zelené zde není, nikdo zde není taky za EFDD a nikdo zde není za ENF, ale da, další. Děkuji. Já bych chtěla jenom principiální připomínku učení ke gold plating a k minimálním standardům. Gold plating je samozřejmě neumělost gold. Eh, plating se eh, eh, týká situace, kdy je snaha implementovat a souvisí samozřejmě eh, s těmi dobrými opatřeními ohledně mm, odstraňování eh, překážek. Ale je tady esenciální význam, musí tady skutečně být velká diferenciace mezi gold plating, to znamená v podstatě jaksi vršení určitých témat, které nejsou podstatné, a diferencovat od minimálních standardů, protože o to tady jde v tomto výboru. Ta většina těch ustanovení, o kterých my rozhodujeme z hlediska ochrany eh, zaměstnanců se týkají například také eh, pracovních podmínek a většinou se jedná o minimální standardy. A pokud se určitá vláda nebo prostě stát rozhodne, že prosadí směrnici, a řekne, že chce mít vyšší standardy, tak mělo by být vždy možné v tom vnitrostátním právu tak postupovat. My jsme měli eh, vždycky eh, prostě co dočinění s těmi judikáty soudního dvoru, kde to bylo vždycky na hranici. To znamená, byla tady otázka, zda jsou to, zda jsou to minimální standardy nebo maximální. A proto si myslím, že to je absolutně zásadní věc, protože tady musíme mít určitou, určitý prostor jako evropští legislativci musíme eh, tedy jasně říci, že lepší legislativa znamená zjednodušit, to znamená podívat se, zda ve stejné oblasti už není, nejsou tři nařízení a v tom případě je samozřejmě zbytečné dělat ještě čtvrté nařízení. Takže tady musíme dávat opravdu pozor. Víte, že tady máme různé oblasti, různá nařízení a e, některá nařízení jsou srozumitelná pro malé a střední podniky, nicméně je absolutně nezbytné, aby tady byl prostor pro e, vlastně rozhodování na vnitrostátní úrovni a musí být jednoznačné, že se jedná o minimální standardy a gold plating a minimální standardy se nemohou zaměňovat. Děkuji mnohokrát. Máme tu také zastoupení z komise, možná pan Jansten nebo někdo jiný. Prosím, máte slovo a představte se. Jsem Jana Leštok, pracuji pro Evropskou komisi, zabývám se naplněním mezi institucionální dohody. To hodnocení by mělo v rámci tripartity proběhnout, ale mám dvě technické připomínky. Za prvé chci zmínit eh, politické hodnocení, které proběhlo 12. prosince a potom všechny tři instituce se sešly a uznali pokrok, ke kterému došlo při naplňování programu lepší legislativní práce. My jsme mimo jiné projednali naše sdělení o programu lepší legislativní 23. října. A také jsme projednali výroční průzkum zátěže. Přehled snah, jak snížit administrativní zátěž v Evropské unii, to už existuje a to směřuje k bodu 8. A meziinstitucionální registr aktů v přenesené působnosti. Tady bylo uznáno, že to je příkladný, příkladná ukázka mezi institucionální spolupráce, takže tolik z mé strany, to je všechno. Děkuji za to. Harmonogram u této zprávy je následující. Termín pro pozměňovací návrhy je 29. ledna v pravé poledne. Schválení ve výboru je 21. a 22. března a schválení v Jury je 27. března. Chtěli, chtěli jste se k tomu, paní McEnter, chtěla jste něco říct jen s závěrem? Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát všem Chtěla jsem jenom říci, Evelyn Regner, naprosto souhlasím. A kdybyste mě slyšela o karcinogenních a mutagenních látek, tak já, tam jsem říkala, členské státy, jděte dále, dělejte více. A neříkám, že bychom neměli se snažit o maximum zde, ale Týká se to goldplatingu, tedy doplňování dalších věcí nad rámec legislativy, které by zde neměly být a které Evropě kazí jméno. Dobře, Evelyn si nepřeje promluvit k tomu a není to ani nikdo další, takže děkuji za tuto rozpravu. Což znamená, že směřeme k bodu 8 pořadu jednání a to je slyšení uchazečů o jmenování jakožto expertu Evropského parlamentu do řídící rady European Training Foundation. Nevím, zda uchazeči jsou zde. Máme náskok oproti programu 10 minut, takže možná vyčkáme na všechny tři uchazeče. Edita Bauer je zde, vidíme ji. Alejandro Serkas je také někde poblíž. A Jean-François Mezier, ten tu není. Můžeme požádat paní Bauer, aby šla nahoru k nám, ale počkáme chvilku, než se dostaví pan Serkas.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 Okay, uh, you are very few. Inu, dobrá, už vás tu mnoho nezbývá, což nám ulehčuje práci pro paní Bauer a pana Serkase, ale jsou si plně vědomi upřímnosti celého procesu. Výměna názorů s uchazeči o jmenování jako nezávislí experti Evropského parlamentu do řídící rady Evropské nadace pro vzdělávání. Další kandidát Jean-François Mezier, ten se nemohl bohužel dostavit. A já nyní dám slovo uchazečům a poslancům, kteří zde zůstávají. ale jsme si také vědomi toho, že komise je přítomna. Dám slovo vám, paní Bauer. A určitě víte, že je možné ten, toto zasedání sledovat i mimo tento sál. Takže máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Milá paní předsedkyně, milí kolegové, jak víte, já jsem byla členkou tohoto výboru 10 let, takže s velkou radostí jsem zde zpátky po odchodu z Evropského parlamentu. Jsem byla vámi zvolena jako nezávislá expertka pro ETF a chtěla bych vám říci, že si skutečně vážím této služby, tedy to, že vás zastupuji, že, že jsem vaš, vaším z, z, zrakem i jsem také, mohu být také vaší pomocnou rukou. A přesto, že ETF je svým způsobem na okraji zájmu tohoto výboru, protože jejich aktivity se soustředují na nečlenské státy, skutečně si velmi vážím jejich práce, protože se zabývají na velmi vysoké úrovni celou řadou velmi zajímavých zkušeností, které se týkají politiky zaměstnanosti na jedné straně a rozvojové politiky na straně druhé. A vidím také, že ETF jako agentura je skutečně silným nástrojem pro rozvojovou politiku a podle mého názoru je trošku nedoceněna. A s přehlédnutím k obrovským problémům s toky migrantů, skutečně zřejmě v budoucnosti by tyto nástroje měly být přehodnoceny. Nástroje, které jsou velmi vhodné pro řešení těchto otázek, tedy jak lokalizovat pomoc do těch zemí, odkud přicházejí toky migrantů. Tato agentura působí pod silným tlakem, je vystavena rozpočtovým a personálním škrtům v tomto rozpočtovém období každý rok. A přesto odvádějí skutečně velmi efektivní, velmi zajímavou aktivitu v zemích, které jsou jádrem jejich aktivit. Přes to, že mají skutečně náročné, náročný plán, ročně dostávají asi 100 požadavků, tedy každý druhý pracovník dostávají požadavek od Evropské komise. A na jedné straně vidím, že to pro ně představuje zátěž, která je mimořádná. Na druhé straně je to zdroj hrdosti, pokud to mohu tak říci, protože komise skutečně se často velmi spoléhá na jejich eh, výkony, pokud jde o pomoc. za velmi flexibilních eh, podmínek v různých zemích. Tudíž eh, pokud získám zítra vaši důvěru, vidím svůj úkol ve zlepšení vztahu mezi tímto výborem, mezi Evropským parlamentem a Evropskou nadací pro odborné vzdělávání.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 y estaré muy atento a todo lo que diga el Parlamento si ustedes nos dan esa confianza mañana. Nada más y muchas gracias. Thank you. Um, Evelyn has asked for the floor. Eh, děkuji, máme zde žádost o slovo. Chtěla bych díky. Já budu velice rychlá. Já jsem opravdu velice ráda, že jste tady oba dva. Já myslím, že opravdu bychom si nedokáli představit kredibilnější osoby, eh, které by se věnovaly těmto úkolům. Samozřejmě já znám pana Sirkasa a jsem opravdu nesmírně ráda, že eh, tady bude někdo, kdo má obrovskou zkušenost a pracuje srdcem, politické cítění a navíc je také velice jaksi eh, tvrdohlavý, když jde o důležité věci. Takže znovu chci jenom říci, že jsem velice ráda, že jsem vám mohla naslouchat a již nyní bych vám chtěla popřát mnoho úspěchu. Ale Myslím, že je také důležité, aby právě zde v Evropském parlamentu jsme byli eh, velmi vytrvalí eh, ve sledování našich cílů. Víte, že u těch agentur je to často tak, že sice tam vykonáváte kvalitní práci, ale tak trochu prostě zmizíte z očí a proto je nutné i pro nás, abychom stále, stále se zasazovali za tyto cíle. Takže jsem velice ráda, že budete takto pracovat. Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Kave Šambon. Děkuji, paní předsedkyně. Ale ještě jednou budu pokračovat v jazyku Cervantese. Já myslím, že znám pana Serkase od doby, kdy jsme byli na prvním přijímání. A já ho znám tak Eh, a eh, možná, že to je důvod, proč bych, eh, nebo kdybych ho neznal, tak bych možná pro něj nikdy nehlasoval. Ale on je mým velkým přítelem, tak proto pro něj budu zítra hlasovat a Alde pro něj bude také hlasovat, protože známe jeho práci, známe jeho prestiž a víme, jak je schopen pracovat. A já bych chtěl říci oběma kandidátům, že jim děkuji za to, že přijali tento úkol. A chtěl bych jim říci, a to trochu opakuji, to, co už říkala předchozí, řeč, eh, předchozí eh, moje kolegyně, že budou muset hodně pracovat a zároveň je zde určitá neznalost, pokud jde eh, o eh, instituce parlamentu se dostatečně neznají a mohu dát příklad eurofondu, protože nevíme, co studují vlastně, co dělají. Mnohdy eh, říkáme, že eh, se zaměříme na nezávislý audit, já nevím čeho, a já si myslím, že je třeba se na toto zaměřit, aby nejenom parlament eh, viděl instituce a zaměřoval se na ně, ale aby ty instituce sami sami se, eh, se zaměřovali na parlament, protože pak parlament je eh, může spíš vzít v úvahu, protože jinak totiž se jenom zároveň, navzájem budou obvinovat, že eh, se nic neděje. Takže to jsem chtěl říct si v souvislosti s převzetím této odpovědnosti ze strany našich kolegů. Děkuji. Slovo dám paní McIntyre. Eh, děkuji, já jsem eh, taky chtěla se vyjádřit. Chtěla bych eh, přivítat zpátky naše bývalé kolegy a je vidět, že je život i potom, když člověk přestane být poslancem Evropského parlamentu a ten život může být velmi zajímavý. Jsem velmi rád, že s vámi oběma si mohu vyměnit názory Eh, vlastně poprvé eh, souhlasím s panem eh, Serkasem, nebo lépe řečeno, souhlasím s ním teď víc, než jsem s ním souhlasila kdy předtím, ale je velmi dobré vědět, že máme dva dobré kandidáty, kteří jsou ochotni pracovat na této pozici. Přeji vám všechno nejlepší. Děkuji mnohokrát. Budeme hlasovat zítra dopoledne, myslím v 9.15. A věříme, že se s vámi budeme setkávat v nové situaci v následujících letech. Takže děkujeme za vaši přítomnost a věřím, že zažíváte ten starý dobrý pocit, a děkuji vám mnohokrát a mám pocit, že jsme dospěli k závěru našeho dnešního jednání. Děkuji všem, kteří zde vydrželi až do konce. Hlasování bude zítra ráno, i když eh, někteří z nás se budou podílet na pátém trialogu k eh, směrnici o vysílání pracovníků. Takže Máme ještě nějakou práci dnes, takže děkuji vám pro dnešek a uvidíme se zítra.